zjistilo, zda toto rozhodnutí je slučitelné s pravidly Evropského parlamentu. Toto řízení běží. Já jsem o tom informoval konferenci předsedů. Dámy a pánové, návrh kalendáře na rok 2014 byl přijat během konference předsedů a data jsou k dispozici na Science on Direct a lhuta pro pozměňovací návrhy je 11. června 12 hodin a ve středu 12. června ve 12.30 budeme hlasovat o tomto kalendáři. Ve středu podle článku 74 společně s předsedou rady podepíši 10 právních aktů podle říd, řádného legislativního nařízení. Názvy budou připojeny do zápisu z tohoto zasedání. A nyní se dostáváme k pracovnímu plánu pro tento týden. Nejdříve dnešní program. Máte žádosti ohledně dnešního programu? Není